Yeah, <laughs> yeah. meine sehr verehrten Dobrý den, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás srdečně vítám na našem dnešním zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. V této roční době dochází ke kontrole rozpočtu a než uvedu do tohoto tématu, dovolte mi, přivítat místo předsedu Evropské komise, pana komisaře Ševčoviče, který s námi zde bude diskutovat, odpovídat na naše dotazy. Vy jste uvedl, že jste zde u nás poprvé. Srdečně vás vítáme, velice nás těší, že jste mezi nás zavítal. A oblast, za kterou zodpovídáte, je oblast, která letos pravděpodobně má nulovou chybovost a tím je velice pozitivně nápadná. Ono v politice je to někdy komplikované, protože málo kdy bývá člověk za něco chválen, spíše bývá kritizován za věci, kde by člověk sám řekl, eh, když je takováto nulová chybovost, tak by všichni měli tleskat ve stoje. Já nevím, zda pán poslanci budou tleskat eh, ve stoje, anebo se budou ptát, jak je to možné, že to je nula, ta chybovost. Ale chtěl jsem to uvést na úvod, že nás to opravdu těší, když je eh, chybovost velmi nízká nebo i nulová. Přesto máme otázky, které chceme položit vám i komisi, protože náš výbor zajímají určité otázky, například e, změna rozpočtu, který byl založen na vstupech, na rozpočet, který je orientován na výkonnost, nebo v souvislosti s otázkou, co může udělat komise pro to, aby se zvýšila zodpovědnost eh, členských států prostřednictvím tzv. National Declarations, aby se zde zvýšila spolehlivost a odpovědnost členských států. Takže pane komisaři, srdečně vás vítáme. Vítáme také zástupce účetního dvora a já potom dám slovo panu Mogorusovovi. Nicméně nejprve musíme odhlasovat pořád jednání. Přijete si někdo nějakou změnu programu? Nikoli, takže pořád jednání jsme takto schválili. Dále bych chtěl upozornit, že toto zasedání je veřejné, je k dispozici tlumočení a toto zasedání se také přenáší na internetu prostřednictvím web streamingu. Takže se dostáváme k bodu číslo 3 našeho pořadu jednání a než dám slovo zástupci účetního dvora, tak mi dovolte, abych ještě přivítal skupinu návštěvníků ze země, která je mým domovem z Bárenská Württemberska, vedení mladých li- liberálů Bárenská Württemberska nás zde navštívilo, takže jsme velmi rádi, když mladí lidé navštěvují Brusel. Tolik na úvod. A nyní má slovo z účetního dvora pán Tome Mogoruza. Prosím, máte slovo. Dear members of the Budgetary Control Committee, dear Commissioner. Chapter nine of the Court's annual report presents the result of the specific assessment of administrative expenditure. Um, politika mm, vyplývá z administrativních a dalších výdajů představuje 7 celkových pladeb za celkové platby z roku 2012. Týká se to především výdajů na lidské zdroje, mzdy, dávky, důchody, výdaje na budovy, zařízení, energie, informační technologie. Za, pro účely auditu v roce 2012 eh, Četní dvůr eh, zavedl tři zlepšení ve srovnání s předchozími lety. První se týkal počtu auditovaných transakcí, eh, administrativních a dalších výdajů všech institucí a orgánů. V roce 2012 eh, náhodný vzorek, vzorek, který byl auditován účetním dvorem, eh, obsahoval 151 transakcí. V roce 2011 to bylo 56 transakcí. Druhé zlepšení se týká harmonizace přístupu k, mm, k řešení chyb v veřejných zakázkách a odpovídá jednotlivým kapitolám ve právě účetního dvora. V roce 2012 um, ehm, byly odhaleny závažné na pochybení. Třetí a poslední zlepšení se týká eh, do hledového eh, a kontrolního systému institucí a orgánů. Účetní důl provádí hloubkové eh, zkoumání dvou institucí nebo orgánů ročně, rotačně. Tato šetření se týkají lidských strojů a e, postupu zadávání zakázek. V roce 2012 instituce podrobily auditu Evropský parlament a radu. Podobně jako v předchozích letech výsledek byl pozitivní a účetní dvůr dospěl k závěru, že transakce, které um, se týkají administrativních a dalších výdajů v roce, za rok 2012 byly uh, Eh, legální a eh, pořádku. Konkrétně eh, jsem zjistil, že pouze jedna ze 151 transakcí byly ovlivněny pochybením a pravděpodobnost chyby odhadovaných soudem je 0 Účetní dvůr také uzavřel, že kontrolní systém administrativních výdajů respektují požadavky finančního nařízení. Pane předsedo, vážení poslanci, všetní dvůr neodhalil závažné slabiny v dohledových a kontrolních systémech institucí a orgánů. Avšak eh, byly nalezeny mm, drobné nedostatky v některých postupech zadávání zakázek a v řízení sociálních dávek. Na základě závěrů za rok 2012 účetní dvůr doporučuje aby parlament a rada zajistili, že schvalující úředníci zlepší koordinaci a e, provádění zadávání veřejných zakázek pomocí vhodných kontrol. Vášení poslanci jsem mám k dispozici, e, abych reagoval na vaše otázky a děkuji za pozornost. Děkuji, pane Tome. Nyní dávám slovo panu Markusu Sutrovi, který je zpravodajem. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážené dámy, vážení pánové, vážení zástupci účetního dvora. Jsem potěšen tím, že dnes máme možnost diskutovat hlouběji o tématu interní zprávy je to opravdu působivé, když podle údajů účetního dvora vaše chybovost klesla z eh, minulé chybovosti 0,1% na 0%. Přesto mi dovolte položit několik otázek, které vám byly z části položeny i písemně, z části vám je položili i někteří kolegové, zvláště se to týká nedodržení postupu při zadání veřejných zakázek, potom realizace smluv, výběr zaměstnanců, eh, výpočet mest. To je pro nás velice zajímavá problematika, to znamená výklad personálních předpisů, řešení konfliktu zájmů, otázky školení, zda se konflikty zájmu řešení či neřeší. A na závěr bych chtěl něco říct k takzvanému případu Ziegler. Nejprve něco k minulému absolutoriu. Takže první téma to jsou personální předpisy. posledním usnesení Evropského parlamentu jsme uvedli, že máme několik otázek týkajících se mzdových tabulek, týkajících se e, nákladů na smlouvy na dobu určitou i smluv na dobu neurčitou. A byly položeny dotazy týkající se některých nejasností. Sice máte jasné struktury, ale co se týče mobility, cestování, zvláště cestování zaměstnanců na vyšší úrovni, se zdá, že tam má komise určité interní eh, marže, možnosti, eh, určité upřednostňování, ubytování, způsob schvalování těchto záležitostí. Zde bychom rádi od vás obdrželi odpověď, podle jakých kritérií postupujete. Zda tam máte jasně určená pravidla, anebo zda je to tak, že čím vyšší je e, ta úroveň, tak tím vyšší je e, ta flexibilita. Druhá otázka se týká školení zaměstnanců a tím tedy zůstávám u těch personálních otázek. Zde existuje určitý program osobního rozvoje zaměstnanců, je velice náročně koncipovaný a my to také vítáme, protože eh, Evropa je utvářena právě kvalitou svých zaměstnanců. Nicméně, co se týče otázky nákladů a užitku těchto programů osobního rozvoje, bychom se chtěli zeptat, zda už se udělal někdy takový přehled tedy toho, co investujete právem do svých zaměstnanců a s jakými výstupy můžeme v této oblasti počítat. Eh, protože určitě vedete odpovědným způsobem svoji zprávu, tak jistě něco takového činíte. Potom postupy přijímání zaměstnanců jako takové. Pro nás, eh, kdo stojíme vně, to někdy není tak úplně transparentní, jak postupujete v případu úředníků, v případě Eh, úředníku na dobu určitou, jaká kritéria kvality je třeba naplňovat. Dovolte mi zde položit pouze jednu otázku a to je otázka, která míří na účetní dvůr. A sice konkurzní řízení, kterého se člověk musí zúčastnit, pokud se chce stát úředníkem komise nebo vyšším úředníkem komise, tak to je konkurs Evropské komise. A je to ten samý konkurs, který musíte absolvovat, chcete-li se stát zaměstnancem účetního dvora, anebo má účetní dvůr nezávislé výběrové konkurzní řízení, které si organizuje sám. Jsou tam rozdíly, nebo, na, nebo je to tak, že komise a účetní dvůr eh, rekrutují své zaměstnance vlastně ze stejné skupiny uchazečů. To by mě zajímalo, jak toto vypadá. Potom je zde několik otázek, které položili zvláště kolegové. Eh, chtěl bych upozornit na dopis pana Toirera z dubna 2013, zaslaný komisaři Šemetovi. Týkalo se to eh, zabraňování střetu zájmů. Vážený pane místopředsedo Ševčoviče, vy jste k tomu uvedl, že opětovné jmenování Michela Petyho, co by člena ad hoc té skupiny není střetem zájmu. Dále vás cituji, úkolem eh, ad hoc etické komise je eh, zkoumat slučitelnost eh, bývalé činnosti komisařů a etického kodexu komisařů. A já bych se chtěl nyní konkrétně zeptat, jaké podmínky zde jsou, které kladla tato komise na osobu Michele Pettyho a do jaké míry tyto podmínky přispěly k zabránění střetu zájmu. Další otázka, kterou bych chtěl položit tomuto tématu, je ta, proč se komise rozhodla prodloužit mandát pana Petyho, zatímco vy jste, pane Ševčoviči, ve svém dopise uvedl, že nedávno, a opět cituji, že nedávno vyvstaly určité obavy vzhledem k ústřední roli pana Petyho v takzvaném případu Dalí. A třetí otázka, kterou bych chtěl položit, nebyl snad dostatek kandidátů pro etickou komisi, nebo byla komise zavázána k tomu, aby si zvolila pana Petyho co by svého předsedu? Pokud ano, tak na základě jakých kritérií toto proběhlo? Potom dotaz týkající se našeho dotazu číslo 21, který směřoval na pana Pibalkse. I zde se jedná o střety zájmů a komise odpověděla, opět cituji, že pouze má jednoho, zná pouze jednoho speciálního poradce mezinárodní skupiny IMG, který byl dříve úředníkem komise a ten předem obdržel speciální povolení pro svoji činnost, která je v souladu s článkem 16 s tím, že po dobu dvou let nesmí pracovat s dotacemi a nebo smlouvami DG Devco a pak jsou uvedeny země. Konkrétní země, to je odpovědi. Alžírsko, Armenie, Azerbajdžán, Egypt, Gruzie, Izrael, Egypt, Jordánsko, Palestína, Syrie, Tunisko a Ukrajina. A já bych se chtěl zeptat v této souvislosti, proč toto omezení platilo pouze po dva roky a proč jsou specificky uváděny tyto země, které jsem četl, a třetí otázka, tu musím říct trochu ze široká, je pravda, že International Management Group IMG je nyní odborníkem v oblasti ochrany klimatu, to znamená, že obdrželi e, zakázku v této oblasti a do roku 2012 získali 5,5 milionu eur, zvláště pak 1,5 milionu eur na projekt v Myanmaru, Zatímco bývalý úřední komise, který toto zpracovával v roce 2011, pracoval v DG Klima. Pokud tomu tak je, proč tedy Myanmar nebyl uveden v tom výše zmiňovaném seznamu, který jsme obdrželi v odpovědi pana komisaře Pibalkse? Tolik tedy naše kritické otázky. Vidíte, že přestože chybovost byla 0,0, tak eh, přesto parlamentní kontrolní orgán má několik věcí, na které by se chtěla zeptat a my se těšíme na vaše odpovědi. Děkuji, pane kolego Pipře, za úvodní poznámky. A nyní bych vyzval vás, pane komisaři, abyste ze svého pohledu zaujal stanovisko a poté zahájím diskusi. Nejprve budou mluvit koordinátoři a nyní má slovo pan komisař. Thank you very much. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, mm, já si myslím, že vítám, chci vít, přivítat naše návštěvníky. Myslím, že je hezké, když mladí lidé mají zájem o Evropskou unii, když toto je velmi technické téma. Eh, ale je to důležité, abychom zajistili, že peníze daňových poplatníků jsou vynakládány řádně. Děkuji tedy za pozvání na tuto diskusi, udělení absolutoria. Také chci poděkovat panu Mogoruzovi za jeho příspěvek, účetní dvů a také účetnímu dvoru za um, jejich spolupráci. Pokud bychom měli v rámci kapitoly 5 um, eh, Mm, nulovou eh, sazbu, tak je to díky úzké spolupráci mezi institucemi, protože to skutečně pomáhá mm, zachovat kvalitní administrativní postupy a na politické úrovni je eh, pro mě zásadně důležité, aby existovala nezávislá kontrola výdajů. Také chci poděkovat vašemu výboru, panu předsedovi především, pro to, že v tomto konkrétním případě vy reprezentujete celý Evropský parlament a já vám chci poděkovat za vaši produktivní eh, kontrolu a dohled a konstruktivní tlak, který nás stále drží v pozoru, když dostáváme tedy otázky z vašeho výboru. Skutečně jsme se pokusili odpovědět, jak nejlépe jsme byli schopni na 50 otázek, eh, více než 50 z vašeho výboru. Eh, pro účely tohoto slyšení. Samozřejmě se dostanu k otázce pana zpravodaje, ale um, um, při přípravě na tuto jednání bylo navrhováno, abych řekl něco na úvod. Nejprve reforma o služebního řádu. Tady jsme velice rádi, že se nám podařilo uzavřít velice obtížná jednání o MFF. A také díky této dohodě celá řada věcí jasnější a také úspory, které vyplývají z reformy služebního řádu, což je 2,8 miliard administrativního rozpočtu do roku 2020 a 1,6 mm, miliard ročně, e, až se rozjede důchodová reforma. Jak se nám to podařilo dosáhnout? Samozřejmě mm, škrtem počtu zaměstnanců o 5 a nový služební řád, který vstoupí v nás 1. 2014. Je to pouhých 9 let po poslední reformě eh, služebního řádu a jsem velice rád, že díky dobré spolupráci s Evropským parlamentem se nám podařilo zavést novou nové strukturální změny služebního řádu, především co se týče mm, kariér a důchodů. I přes e, složitost tohoto tématu se nám to podařilo provést bez narušení fungování e, služeb. Mm, budou e, významné změny, plady, ty mzdy dávky budou zmrazeny na dva roky, na se 13 až 14, pracovní doba se zvyšuje na 40 hodin týdně, to znamená, to bude jeden z nejdelších pracovních týdnů v Evropě. Kromě toho důchodové výdavě budou z dlouhodobém eh, měřítku eh, omezeny. Současně jsme eh, zachovali řádné fungování kvalitní evropské státní, evropské státní služby. Také jsme navrhli 5 snížení počtu zaměstnanců, což je 1 ročně. E, prakticky to znamená, že 250 míst bude e, rušeno už příští rok. Komise je jediná instituce, kde je méně postů v plánu e, postu na, již třetí rok v řadě. S paní Presle jsme měli řadu diskusí o tom, jak zlepšit tedy postup kontroly, roční eh, kontrolu všech eh, postů pracovních míst v komisi a ehm, co se týče administrativní podpory, koordinace, rostoucího počtu expertů, co pracuje tedy na těch eh, klíčových aktivitách? Já vím, že to je vaše otázka, dostanu se k tomu. Samozřejmě je důležité zdůraznit, že ten screening nám mm, pomohl ukázat, jak komise pomáhá jiným institucím, protože my poskytujeme služby i jim. A dnes to je jedna tedy z set. um, 1700 pracovních míst, ekvivalentů. Takto se snažíme dosáhnout úspor z rozsahu celkového ruského rozpočtu, aniž bychom tedy to přepočítávali na jiné instituce. 22,5 strukturálních eh, pracovních míst se týká administrativní eh, podpory a koordinace. Když jsme o tom mm, jednali poprvé s paní Gresle, tak to bylo asi 30 Takže to klesá. A já se dostanu ke konkrétním číslům zase během několika minut. Co se týče um, nových priorit a cílů, nejenom, to je otázka nejen pro komisi, ale doufám, že budeme také mluvit o agenturách. Samozřejmě to je obtížné, mám celou řadu obtížných diskusí s kolegy. Je jasné, že to bude možné pouze mm, jiným nasazením stávajících zaměstnanců v rámci e, stávajících škrtů. To je ta výzva mm, pro tento rok a pro příští finanční perspektivu pro komisi i ostatní instituce EU, protože to je povinnost um, pro všechny. Takže budeme muset restrukturalizovat naše služby, již jsme začínali, začali vytvářet podpůrné služby, které sdílí jednotlivá DG, nabízíme služby jiným ostatním institucím, zjednodušujeme postupy, um, abychom ušetřili prostředky a osoby, abychom byli efektivnější. Několik věcí k decentralizovaným agenturám, protože paní Gresle a někteří další členové tohoto výboru pracovali na tom již několik let, toto tématu. Byla to důležitá práce, protože jsme byli svědky významného nárůstu počtu decentralizovaných agentur. První byla vytvořena v roce 1975, 10 jich bylo v roce 2000 a 30 jich je nyní. Ten nárůst byl poněkud ad hoc a proto bylo důležité se mm, podívat na to, jak je lépe řídit ty decentralizované agentury a podařilo se nám se dohodnout na společnému přístupu k decentralizovaným agenturám je velice důležité referenční hledisko k vytváření budoucích a mm, reformě stávajících agentur. I tady bych eh, si mm, přál vaši podporu eh, politické vedení v této věci, protože jeden z cílů společného přístupu bylo, abychom se vždy eh, zde uvažovali o možných synergiích, fúzích a více jaksi jasnosti ve světě decentralizovaných agentur. My jsme navrhli jednu fúzi, CEPOL a Europol. Jsou obě agentury, které se zabývají ne stejnou úplně agendou, ale ve stejné oblasti policejní spolupráce a e, školení policistů. My jsme mm, provedli výpočty, kolik by to ušetřilo, kdybychom je sloučili, jaké synergie, úspory, racionalizace zaměstnanců. A já chci poděkovat vašemu výboru za podporu. Mm, bohužel to nestačilo, protože tento návrh nezískal dostatečnou podporu v celém parlamentu a v radě. Nicméně my eh, to, v komisi to nevzdáváme a využijeme tohoto interinstitucionálního přístupu a dohody. Vím, že jsou tady, eh, tady specifická pracovní skupina, která bude vytvořena Eh, pro možnosti dalších synergií a nového dalšího rozvoje agentur. mezi dobí ale využijeme tuto dohodu jako referenční bod, když budeme obnovovat zakládající eh, akt no, no, těch agentur a když bude možné tedy eh, navrhnout něco, co by zvýšilo jejich efektivitu. A dále myslím, že mohu už od, přejít na, k odpovědi na otázky zpravodaje. Otázka prevence a řízení konfliktu zájmu v agenturách. On samozřejmě k tomu přidával nějaké konkrétní otázky. Finanční nařízení a služební řád již obsahují dostatek opatření na zmírnění rizika konfliktu zájmů došlo k dalším zlepšením v těch nových, v tom novém služebním řádu. Pak jsou tady další nová doporučení, která se budou týkat více aktérů v těch agenturách, než jenom zaměstnance, podle, pod, co spadají pod služební řád. Takže do toho budou spadat členové řídicích rad, experti v eh, vědeckých eh, výborech nebo podobných orgánech, a také členové odvolacích rad. Takže nikdo, kdo pracuje pro agentury, se tomu nevyhne, ne, mm, aby nemusel respektovat pravidla eh, konfliktu zájmu. Myslím, že tato eh, mm, doporučení váš výbor pečlivě prostuduje. Pošleme vám je velice mm, brzo a pan předseda organizuje zvláštní zasedání pro začátkem příštího roku v lednu a budeme mít možnost to projednat a doufám, že budeme mít eh, další tedy mm, nápady a náměty, jak to ještě dále zlepšit. Na závěr eh, mého úvodního příspěvku chci říci, že doufám, se nám podaří vás přesvědčit, že mm, nebe, že, že dobře fungující eh, transparentní zprávu eh, nepovažujeme za danou věc. Chceme to neustále zlepšovat, zajistit respektování etických standardů a eh, také demonstrovat naše, náš závazek skutečně pro daňového poplatníka eh, přinášet eh, hodnotu v formě dobrého fungování evropské administrativy. Nevím, zda mám ty otázky ve správném pořadí, ale doufám, že když na něco zapomenu, že mi to připomenete. Jak jsem řekl, nebo napsal, EPSO. Jak víte, EPSO je interinstitucionální agentura, kde, která nabízí služby nejenom komisi, i když jsme tedy jeden z hlavních klientů, ale také ostatním institucím. Takže mm, tedy poskytuje služby všem evropským institucím. Co se týče způsobu, změny způsobu najímání a vyhledávání zaměstnanců, abychom skutečně našli ty nejlepší osoby na danou práci a abychom skutečně testovali to, co je opravdu potřeba v té práci, to znamená ty znalosti, dovednosti v tomto mezikulturním vícejazyčném prostředí, tak jsme zavedli počítačový systém testování hodnotících center, které mají lepší výsledky než půlhodinová intervia, protože takto mm, testujete potenciální experty třeba pro práci týkající se životního prostředí, což vám eh, přinese lepší informace o tom, zda je ten kandidát skutečně vhodný. Máme tři mm, způsoby, mm, nebo tři, tři vlny testů ročně. Závisí to na konkrétní situaci a také na rozhodnutí soudního dvora, ale v principu ty testy by měly být pro eh, ty, eh, všeobecné znalosti v, na jaře, podpůrný personál v létě a překladatelé v, na podzim. Co se týče konkrétní otázky, jak tedy hledáme vyhledáváme specialisty například na audit, tak jsou zvláštní mm, konkurzy pro auditory, většinou pro všechny instituce EU, že to není jenom Evropský soudní dvůr, eh, který potřebuje auditory, ale v podstatě všechny instituce EU a všechna DG. Eh, co se týče misí, tak to je jasně definováno v průvodci misí. Ty pravidla jsou stejná pro všechny. Jsou tam stropy například na hotely. Výjimky jsou možné, ale jsou řídké. Když mluvím o výjimkách, tak to může být situace, kdy musíte být na určitém místě z bezpečnostních důvodů v hotelu, kterým Eh, určí hostitel a podobně a je obtížné najít ubytování za těchto omezeních. A musí to být tedy velmi odůvodněné Já myslím, že to funguje dobře. Eh, rozpočet, eh, to je, myslím, dobré téma pro budoucnost, jak můžeme zajistit, že mm, nekontrolujeme pouze, zda ty prostředky byly správně vynaloženy v souladu s postupy, tedy když stavíme letiště, že to letiště bylo postaveno v souladu s pravidly zadávání veřejných zakázek a rozpočtových pravidel. Pokud to letiště přináší ekonomice to, co potřebuje, tak je to dobrá investice. A to je to vyžaduje mnohem složitější posouzení. Je to samozřejmě důležité pro budoucnost, co se týče našeho rozpočtu. Bude se to týkat kapitoly 1 až 4 v kapitole 5. To zase je odpo- souvisí s otázkou zpravodaje. Tam se můžeme zamyslet nad tím, jak využít eh, kritéria výkonnosti pro hodnocení efektivity školení, jak to, do jaké míry to pomohlo Eh, jak se zlepšilo to fungování. Já, když jsem kontroloval náklady na školení a na mm, to, kolik kdo, jak dlouho byl školen, kolik to stálo, tak vás asi nepřekvapí, že největší počet dnů, 10 až 11, bylo eh, školení auditorů protože tady nové finanční nařízení na obzoru, to samozřejmě potřebujeme, na to potřebujeme vyškolené auditory. A um, výsledek, tedy velmi profesionální auditoři, to je, je jasný, ten ta výhoda má, to znamená to méně chyb a je to jasná přidaná hodnota pro za, za vynaložené prostředky. Dále, co se týče konfliktu zájmů, tak budu upřímný k otázce pana Pívalce a AMG. Eh, Na to nemohu v tuto chvíli reagovat. Ne, nevěděl jsem, že tato otázka padne, takže bych spakuloval v této uh, složité věci. Pokud souhlasíte, tak vám konkrétní odpověď uh, pošlu později a pokud by tam byl dů, jasný důvod eh, pro hloubkovější eh, šetření v této věci, tak to můžeme udělat v rámci eh, tuk nebo přes lidské zdroje a budeme připraveni na to. Michel Petit, vaší otázce, to Mm, se také projednával se mnou Evropský ombudsman a výbor EFIC bude eh, mít velice eh, těžké období v příštím roce a mnoho komisařů bude odcházet ze služby budou dokončovat svoji práci. A já jsem si velmi vědom toho, jak citlivé bude fungování tohoto výboru během příštího roku. A mohu vás ujistit, že toto všechno e, budu prezentovat komisi a budeme hledat cesty, jak mm, zajistit, aby až nastane to citlivé období, až eh, mi bude vydávat reakce, tak aby to fungovalo tak, odpovědi, tak to bude fungovat tak, aby to neznamenalo nebo nevyvolalo další otázky týkající se jo, fungování práce nebo výsledku. Co se týká To bylo tedy k tomu prvnímu kolu. Pane předsedo. Thank you very much, uh, Mr. Commissioner. Děkuji, pane komisaři. A nyní diskuze a začínají koordinátoři. Takže nejprve budou mluvit zástupci politických skupin, jejich koordinátoři. A za EPP má slovo Inge Gressle. Já jsem zapomněl na absolutní čísla, takže já k tomu se vrátím. Ano, to je dlouholetý spor o chybějících absolutních číslech. Děkuji vám velice, že jste byl ochoten k nám přijít a také vám děkuji za vaše odpovědi, které nebyly tak zlé interpretování, jak jsme na to zvyklí, až na jeden bod, ale k tomu se ještě vrátím téma Michel Petit. Vy jste nám v dopise z 11. července 2013 sdělil, že pan Petit nehrál v celé záležitosti e, žádnou roli v souvislosti se vzdání se úřadu komisaře Dalího. Není to pravda. 8. nebo 9. května byl telefonát mezi paní Deji a panem Petitem o tom, jak zacházet s touto záležitostí, takže to už byla první věc, ve které ten váš dopis nesedí. A já bych eh, chtěla upozornit na roli tohoto výboru, když říkáte, že nedošlo k žádné interferenci mezi etickou komisí a současnou činností pana Petita, tak to není pravda. Eh, počítáme s tím, že nějakých 20 komisařů asi eh, opustí komisi a mě potěšilo, že jsem slyšela, že vy se možná vrátíte do komise, to by bylo pěkné. A vy byste potom musel projít také tím slyšením u parlamentu a nejpozději tehdy bude to otázka znovu jmenování Michela Petita hrát roli. Takže proč byl pan Petit znovu jmenován, i když ten střed zájmu byl celkem evidentní? Teď v jeho vlastní funkci, protože neustále v eh, případě sporů, například eh, v záležitostech od tabáku, Napřed to podepisal za komisi, teď zastupu, zastupuje své nové zákazníky, takže v případech sporu bývá zapotřebí k tomu, aby už za, vysvětloval svého starého zaměstnavatele, přitom už je zaměstnán u nového zaměstnavatele. A pokud se toto použije jako kopírák, kdy prostě budou zaměstnaní ty staří komisaři jinde, tak je to opravdu problém. Takže já bych byla opravdu ráda, kdybyste nám ještě jednou řekl, proč byl Michel Petit znovu jmenován o Vánocích 2012, by tam bývala možnost celkem problematickou konstrukt tiše odstranit. Potom bych chtěla ještě zareagovat na několik bodů z dotazníků, které tam hrají roli. Personální eh, statut, no, služební řád, to je opravdu velice bohatý pramen a já jsem se dozvěděla, že přes dvě belgické agentury komise eh, zaměstnala agenturní pracovníky, kteří jsou pojištěni podle belgického práva a zaměstnala podle belgického práva. Vy jste nám poslal statistiku a já se chci zeptat, zda tato statistika, která uvádí generální ředitelství, zda také odráží výkonné agentury nebo je neodráží. Protože zvláště v těch výkonných agenturách vidím to, že je tam mnoho zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni přes tuto eh, agenturní firmu. A potom hodnocení tohoto konstruktu. Tedy agenturní zaměstnanci ve veřejné správě. Ještě jsem o tom vlastně nikdy neslyšela. Je to docela zlé. zajímavé, že komise používá tento nástroj. A jaké má plány? Má, hodlá v tom pokračovat nebo hodlá to nějak změnit? Takže jaké máte plány s agenturními zaměstnanci? A potom by mě zajímalo také další téma, otázka číslo 3, eh, doba nepřítomnosti. Když je, řekněme, 200 pracovních dnů a nepřítomnost 7,3% eh, nebo při 220 dnech 6,9%, agentury počítají 189 pracovních dní, u 200 dnů no, je to nějakých 7,3 My máme nepřítomnosti 14 dní a v Německu je to méně než 10 dní v průměru u všech zaměstnanců. A tedy v Německu je to pod 4% a ve veřejné zprávě o něco výše. Nejlepší nebo nejméně chybí bavorští, státní úředníci, kteří jsou někde 3,8%. Takže mě by zajímalo, jak vyhodnotíte tu nepřítomnost. Ta procenta jsem spočítala sama, těch 7,3%. Vidíte to jako vysoké číslo nebo nízké číslo, nebo komise řekne, prostě to tak je. Budete s tím něco dělat, nebo ne? A potom případ Ziegler, to je otázka 34. Otázka číslo 34 se týká případu Ziegler, to je velice zajímavé DG Competition eh, tam řešilo dohody o cenách a přitom se potom ukázalo, že toho využívali právě také intenzivně zaměstnanci komise, takže mě by zajímalo i takové politické hodnocení celé situace, protože ve všem přátelství to přece není možné. A potom také vyšetřování OLAFu. Kolik vyšetřování OLAFu tam bylo? To chtěné nepochopení, jak to bylo prezentováno v eh, otázce číslo 34, jako kdybych se vás ptala na všechny případy, které řešil Olaf, nad tím jsem se mohla jenom pousmát. Opravdu byste mě osobně potěšil, kdy budou ty dele- akty v přenesené pravomoci pro zaměstnance z třetích zemí, protože vy říkáte, že to je velký pokrok ve eh, služebním řádu snížení Eh, nepřítomnosti našich diplomatů, to je velký pokrok. Je otázka, zda to ještě takto zůstane zachováno. Někde to bude třeba napravit a mě by zajímalo, jak by ta náprava potom vypadala. Děkuji. Já nyní budu postupovat podle velikosti frakcí a podle toho budu udělat slovo. Eh, sociální demokraté se vzdávají, takže pan Mulder za frakci ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já mám velice stručnou otázku v této době roku. Tedy, jak víte, tak nás teď dlouho čekají volby a komise bude složená jinak. Já nevím, zda vy v ní se trváte nebo ne, ale každopádně dojde ke změně. A v této fázi roku vždycky to je doba, kdy eh, komise a komisaři si hledají eh, lepší práci, lepší posty, tak to znamená nějaké ty padáky. A takže samozřejmě eh, takže jako když někdo pracuje v kabinetu u někoho, no tak je normálně úředník a samozřejmě, když ale součástí kabinetu u někoho, no tak nemá tu možnost služebního postupu, jako třeba někdo, když je ředitelem vedoucím, pak je povýšen a tak dále. Takže samozřejmě po určitou dobu je to velká výhoda být členem kabinetu komisaře. A vy to uznáváte a jak zajistíte, že příští rok, až zde nebude parlamentní kontrola, eh, tak dejme tomu od června do listopadu, jak zajistíte, že eh, tedy skutečně eh, to, mm, ten služební postup takovýchto úředníků bude spravedlivý. Děkuji. Další kolega Stás. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se přidal k té otázce, eh, kterou položila paní Gresle na téma Michel Petit. Ten pán opravdu je ve střetu zájmu, myslím si, tak jako právem uvedla paní Gresle, bývalý, je bývalý generální ředitel, který se přímo zapojoval do dohod v oblasti tabáku, mimo jiné s eh, Philip eh, Morris a nyní v nové funkci pracuje pro tabákové giganty a přitom je předsedou té etické komise jaký to dává smysl a jak to lze zodpovědně vysvětlit. Dále bych se chtěl zeptat na vaše odpovědi v otázce 43 a 44. Otázka 43 se také týkala tabákového průmyslu a světových eh, zdravotnických dohod a FCTC, toho eh, rámce FCTC Eh, to znamená rámcová umluva o kontrole tabáku. Tam je speciální úprava, jak zacházet s lobbysty v oblasti tabáku, článek 5.3. A v podstatě jde o to, že můžete mít kontakty pouze v rámci legislativního procesu a ty kontakty musí být naprosto transparentní. Já si myslím, že vaše odpověď na otázku 43 je velice obecná. Vy tam říkáte, ano, máme dostatečná pravidla, která to zaručí, a já musím říct, že o tom mám své pochybnosti. Protože ta věc se musí odehrávat veřejně. A já nemám pocit, že se skutečně vše dostane do toho veřejného rejstříku. A otázka 44 je taková obecnější. Týkala se zveřejňování kontaktů úředníků Evropské komise s lobbysty obecně. Vy odkazujete na stávající pracovní skupinu, kterou Eh, vedete společně s místopředsedou Evropského parlamentu panem Výlandem, ale pokud jsem správně informovaná, a přece jenom je to téma, které docela sleduji, tak se tam diskutuje o tom, jak posílit rejstřík transparentnosti, zda má být eventuálně povinný, kdo se musí do něj registrovat, jaké typy informací musí lobbysté poskytovat ale nemám pocit, že by ta pracovní skupina skutečně řešila otázku zveřejňování kontaktů mezi úředníky Evropské komise nebo Evropského parlamentu nebo jiných orgánů kontaktů s lobbysty. Mohl byste to tedy trochu e, rozvést, být přesnější a mohl byste také říci, kdy očekáváte, že ta vaše společná pracovní skupina bude mít nějaký výsledek, tedy vaše a Výlandova, protože nás čekají brzy volby a bylo by dobré, kdyby před květnovými volbami byly k dispozici nějaké konkrétní dohody v této věci. Děkuji. Děkuji. Někdo z ALDE nechce slovo? V tomto kole ne. Dobře, takže pane komisaři, tak prosím, odpovězte na tyto otázky, prosím. Děkuji. Abych se vrátil tedy k otázce pana Michela Petita. Já jsem to snad pochopil, je to jasné. Zároveň také vám musím říct, že pořád ještě interně vedeme diskuze, a to především ve světle příštího roku, jaká by, jaké by mělo být ideální složení etického výboru zdali bychom ho měli rozšířit nebo zachovat ve stejném počtu, jak je teď. A jaké by bylo nejlepší složení tohoto etického výboru. Pokud kladete tuto otázku, tak určitě na to je částečná odpověď, proč byl zvolen Michel Petit, aby šéfoval tomuto výboru. No, protože byl bývalý generální ředitel, ví, jak funguje komise, byl velice uznávaným generálním ředitelem právní služby a má velkou reputaci, je dobrý právník. Ve všech případech, kdy etický výbor přijímal rozhodnutí a kdy vydával stanoviska, tak jeho know-how, jeho znalost práva a fungování komise mm, hrály důležitou roli. Nezapomínejte na další dva členy etického výboru, kteří také, se, eh, kteří také společně s ním rozhodují. Chápu, o co jde. Jak jsem řekl, je to citlivé vy máte k tomuto velice jasný postoj a, jak jsem řekl, také jsme o tom jednali s ombudsmanem a teď se zamýšlíme, jak nastavit systém takovým způsobem, aby zde nevznikly nějaké pochybnosti o kvalitě činnosti etického výboru příští rok, protože asi bude muset vydávat eh, dost eh, velký počet rozhodnutí o budoucí činnosti komisařů. A teď dovolte, abych navázala na otázku pana Stajse o pravidlech eh, WHO, eh, tedy eh, které se týká tabáku. Tam je to velice jasné. To znamená, když se jedná o legislativě, tak vše musí probíhat veřejně, e, z toho musí být pořizovan zápis a případně na webu. Tak je, to je praxe, kterou komise dodržuje a ujišťuji vás i všichni pracovníci s tím byli obeznámeni a především v posledním etickém týdnu, který se konal před dva, dvěma týdny, tak jsme mm, připomněli jasná pravidla pro prevenci eh, konfliktu zájmu. Ale u tohoto případu máte pravidla navíc z, ze systému VHO a je třeba to respektovat, takže to je jasné. A toto platí i pro Evropskou komisi. Budeme dohlížet nad dodržováním těchto pravidel. A nyní ta skupina na vysoké úrovni Skupina na vysoké úrovni se setká zítra v Evropském parlamentu. Já si velice cením spolupráce s místo předsedou Výlandem a dalšími spoluspravodají. Vím, že diskuze někdy probíhají velice živě, ale právě proto, že chceme, aby systém, který bude vytvořen, tak aby byl lepší, transparentnější, a měl širší záběr než teď. A my tedy se budeme maximálně snažit dodržet odsouhlasený harmonogram a chceme uzavřít činnost vysoké skupiny ke konci roku, pokud to půjde, či na začátku příštího roku. <clears throat> Tady jde o to, aby eh, závěry této pracovní skupiny byly předloženy výboru AFKO a případně i plénum ještě před volbami, před létem tedy. Takže doufejme, že tento harmonogram bude dodržen. Já vím, že experti pracují intenzivně na zprávě, na závěrech, takže podle mě je to realizovatelné a podaří se nám to. Také i vám řeknu, jaké máme tři velké problémy, které se teď snažím vyřešit spolu, s, co se týče toho eh, registru. A mm, s místo předsedou Vilandem se snažíme i tedy radu přesvědčit do této činnosti. Přizvali jsme zástupce rady jakožto pozorovatele, kteří se tedy zúčastní jako pozorovatele skupiny na vysoké úrovni. Sejdeme se se zástupci litevského předsednictví v této věci příští týden, myslím a samozřejmě budeme apelovat eh, na to, aby rada se připojila, aby eh, v této významné eh, věci spolupracovali všechny tři instituce. Já jsem o tom hovořil i na minulé radě GAERK a i ministři toto podporují. a je třeba tedy, abychom překonali různé právní otázky, eh, které zatím ještě znášejí některé členské státy v radě. A dva takové aktuální, možná ne tak aktuální problémy, ale informace jsou aktuální. Sešel jsem se eh, s Law Association, s asociací právníků zde v Bruselu, protože často slýchávám kritiku v tom smyslu, že i když ten 75 je pokryto tím registrem, to znamená 75 subjektů, orgánů, organizací, kterých se týká ta legislativa, tak tam chybí velice důležitý segment a to jsou advokátní či právní firmy či advokátní kanceláře. Takže místo předseda Výland a já, my jsme se tedy sešli na, a vyměnili jsme si informace se zástupci Law Association, tedy asociace právníků, a řekli jsme, že musíme spolupracovat na nějakém řešení, protože protože tady na vás, my jsme jim řekli, tady na vás bude velký tlak, že to může mm, jaksi zhoršit vaše dobré jméno, je to i velký tlak na nás, na komisi i na Eh, parlament, protože právní firmy, respektive advokátní kanceláře také hodně působí jako lobbysté a unikají zatím z toho registru lobbystů, takže je třeba nalézt řešení. Ano, tady mm, oni eh, znáší různé právní překážky, ústavní eh, pře- překážky, jako například ve Španělsku samozřejmě advokáti nesmí, mají, to, mají tu povinnost mlčenlivosti, nesmí tedy sdělit jména klientů a to se musí tedy nějak vyřešit. A třetí věc, asi víte, a já bych řekl, že eh, rostoucí přítomnost nebo budoucí přítomnost eh, amerických advokátních eh, kanceláří, které se etablují a budou etablovat v Bruselu, to je jasné to je i v rámci tedy těch vyjednávání o TTIP, o těch, o těch smlouvách, o, o výměně informací. A takže ty firmy, jakmile zde se tedy etablují a zaregistrují jako advokátní kanceláře, když se zaregistrují v Washington DC, proč se nezaregistrují také i potom v Bruselu? Já bych rád, abyste to podpořili, protože je třeba abychom zde vyvíjeli tlak tedy na tento segment eh, eh, trhu v Bruselu. A určitě i tak rozptýlíme, rozptýlíme eh, ta, to různé kritické výmě, vnímání či náhledy, různé kritické na tyto firmy, protože Eh, to je já nevím, 6 tisíc eh, právních firm, když to vynásobíte, třeba kdyby měli jenom eh, pět zaměstnanců, tak je to 30 tisíc lidí, který, kteří se věnují této činnosti a ti by také měli figurovat v našem rejstříku lobbystů. A nyní ještě, abych to tedy vzal v opačném pořadí a pan Mulder položil otázku na téma těch padáků a kabinetu. Pane Muldere, já vám mohu říci, já vím, já hodně já hodně vím o fungování státní služby a veřejné služby, jak v parlamentu, tak v komisi. A jsem přesvědčen, že ti, kteří měli tu nejlepší mobilitu, to znamená pracovali na úrovni různých eh, generálních ředitelství, pracovali někdy v kabinetu, někdy v parlamentu, tady různě přecházeli z funkce do, fun- do funkce, často i byli v politice. Takže to jsou státní úředníci, kteří, které tedy já i vy eh, vidím jako osoby velice kompetentní, schopné osoby, protože získali zkušenosti z nejrůznějších oblastí, eh, pracovali tedy eh, na různých postech, různých úrovních, různých agendách a často i eh, mají politickou zkušenost. Tudíž se domnívám, že bychom se neměli snažit zacházet s členy kabinetu jako s lidmi, kteří mají nějaké negativní stigma. Naopak, myslím. Velice málo kdy přece se někdo dostane do kabinetu, pokud nemá za sebou eh, jaksi určitou profesní minulost. A nedávno jsme vedli diskusy v Radě pro mm, obecné záležitosti. Takže třeba, když máte 30-40 expertů v kabinetu, eh, a v, v různých členských státech často jsou to náměstci, generální eh, eh, tedy náměstci nebo tedy státní tajemníci a tak dále, kteří tedy eh, jak si působí jako takový podpůrný stav ministra, tak u nás je to jinak. U nás já to nemám takový půl lidí. Já potřebuji mít kvalitní lidi kolem sebe přece, jinak bych těžko mohl uh, dělat práci komisaře. Chápu však, o co vám jde. Domníváte se, že že jakmile tedy parlament, eh, tedy přesta, tam bude ten eh, čas, ta časová prodleva mezi fungováním starého nového parlamentu, takže my hned potom skočíme a eh, budeme povyšovat tyto lidi na různé posty, bez kontroly tedy, ale my spolu s oddělením pro lidské zdroje zajistíme, že tato pravidla mm, pro služební postup budou dodržována. Přece i zde máme odbory, které nad tím dohlíží. A jak jsem řekl, neměli bychom se snažit nějak stigmatizovat naše spolupracovníky z kabinetu, protože často pracují tvrdě a i eh, jak si mají za sebou velkou pracovní a jinou zkušenost i a někdy se mi tady nelíbí, že automaticky se lidé domnívají, že když někdo pracuje v kabinetu nějakého komisaře, že zrovna tedy se tam věnuje nějakým prapodivným věcem. Paní Gresle, omlouvám se, že se dostávám k vašim otázkám až teď. Opět, eh, pokud jde o eh, ty náklady, takže my jsme o tom již diskutovali několikrát a po dlouhých diskusích tak Evropský parlament, zpravodaj Evropského parlamentu, pokud jde o tedy vnější zahraniční službu, kterých se týkají tedy stěhování. To change the staff regulation in this case and this is what we did that we set the upper limit. Takže zde by se měl stanovit určitý limit právě pro tyto náklady na stěhování a takže, aby se to dalo tedy plánovat a často je třeba to mít dobře naplánováno v rozpočtu a je to třeba mít pod kontrolou, abychom nepřekročili limit protože určitě to všechno musí ale se opírat o analýzu nákladů běžných na trhu. A teď pokud jde o e, tedy ne, nemocenskou, mm, takže zde já mám trochu jiná čísla po ruce, protože když se podívám na tedy e, rok 2012 a 2011, jak to bylo tedy s nemocností, tak absence, e, míra absence byla asi 3,8 a když hovoříme o absolutních číslech, tak to představuje 13 dní absence z titulu nemoci. Ale samozřejmě eh, teď je otázka, co se skrývá pod těmito statistikami. A do toho spadají tedy i soboty, neděle. Eh, takže skutečně to je doba nemocnosti, včetně víkendů. A když si to porovnám s čísly v členských státech, tak je to většinou 3-3,5%, to bylo číslo pro Německo, 6% v Belgii například, takže tady si myslím, že problém nemáme. A e, navíc ještě, když e, vezmeme do úvahy, e, že tedy když se zvýší ta absence z titulu nemocnosti, tak se potom přistupuje ke kontrolám, abychom zjistili, že někdo to nezneužívá, ten systém zde skutečně nemocný. A teď pokud jde o absolutní čísla, tak zde procento, mám, já zde hovořím o procentuálně vyjádření, týká se to screeningu. Máme někdy, nebo někdy, eh, vám, ta čísla se mění, tedy pokud jde o počet lidí, kteří pracují pro konkrétní DG, protože každý týden se mění organizační struktura, tedy čísla lidí, počty lidí, kteří pracují pro konkrétní DG, generální ředitelství, organizační struktura se neustále mění a nyní eh, provádíme eh, redukci hm, počtu pracovníků a eh, v podstatě to znamená i velkou transformaci v komisi. Když jsem hm, poprvé toto prezentoval našim generálním ředitelům, tak jsem jim říkal, no podívejte, pokud chcete připravit vaše generální ředitelství na škrty pracovníků, tak musíte počítat s číslem 15%. Proč? Protože 5% je pryč. To je 5% vezmeme od vás, protože musíme vytvořit takový půl eh, Mm, volných postů, mm, protože tady je politická dohoda v komisi, že toto konkrétní DG, třeba ECFIN, bude potřebovat víc lidí, takže musíme mít zásobu pro ně. A 5% potřebujete pro vás, abyste mohli je přesouvat v rámci daného DG, abyste mohli optimalizovat činnost generálního ředitelství. Takže mm, ta transformace se někdy těžko vysvětluje na konkrétních číslech, ale eh, je třeba, abychom mm, tedy měli nějaké číslo, podle kterého budeme poměřovat snížení režijních nákladů v komisi. Ale bude zde velká samozřejmě poptávka potom čísle, takže jakmile začne ta transformace v komisi, tak vám ho poskytneme, ale teď ho po ruce nemám. A teď, pokud jde o smlouvy e, pro tedy ty dočasné pracovníky. Takže zde ta otázka, ta se týkala pouze komise, to je tedy číslo, které mám já. A ty výkonné agentury, myslím, ty asi ne, tam nespadají po toto číslo. To či, nezahrnuje tedy to číslo exekutivní výkonné agentury. A také potom otázka, která se týká případu Cigler. Samozřejmě. Asi víte, a jsem si jist, že součástí nebo, nebo e, i e, tedy důvodem, proč je to pořád tak, jak si přítomno a proč to je pořád živé, je, že firma Cíkler tak v podstatě na ní komise přišla kvůli kartelovému chování na trhu. A potom o tom rozhodl i soud, e, firma zaplatila pokutu, takže to bylo úplně jasné, flagrantní, e, nekalé jednání a samozřejmě mm, potom mm, ta firma předložila protiargumenty v tom smyslu, že chování úředníků komise mm, bylo špatné, napadly tedy jednání úředníků komise a mm, tento argument ale soud zamítl, protože oni se odvolali tedy před soudem a soud druhé instance to také zamítl. Takže firma Ziegler pokračuje, ale to znamená žalují o náhradu škody komisi a to je součást i toho, proč teď o tom tady diskutujeme i dnes, pořád ještě se o tom mluví. A pokud jde o úředníky komise teď, tak ten, tuto věc jsme postoupili Olafu, tam hm, se to prověřilo ve čtyřech případech i to mělo eh, kázeňské důsledky. Jeden kázeňský přestupek snížení penzijních práv, je, potom to byla eh, Eh, potom dvě, eh, to byla eh, to byla dudka která byla udělena. A takže my jako komise, my jsme to všechno prošetřili, využili jsme veškeré pravomoce prošetřovat takovéto přestupky, kázeňské přestupky a bylo to velice detailní a vedlo to tedy ke kázeňskému vyřízení věci. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za všechny tyto detailní odpovědi, které jste nám tady poskytl. A nyní ještě jeden kolega. Mr. Redburn. Pan Redburn si ještě přeje slovo. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě konkrétní otázky. Já vím, že tady byly už eh, odpovězeno na otázku ohledně těch exekutivních agentur a já se chci zeptat na případy možného konfliktu zájmu. V rámci vaší působnosti, pane komisaře, jaké opatření přijímáte, abyste zabránil konfliktu zájmu při jmenování ředitelů exekutivních agentur? Kolegové si asi pamatují, že v minulosti, když jsme, jsme to řešili a byly tady mm, tvrzení eh, o obvinění z konfliktu zájmu, které, já jsem, které se dostaly přímo ke mně, jak ty postupy jmenování probíhají. Můžete mi tedy říci, jaká opatření byla přijata nebo jaká hodláte přijmout, abyste zajistil, že tyto konflikty zájmů nenastanou. Podobný problém ohledně zase e, k těm exekutivním agenturám. V tom dokumentu se říká, že počty zaměstnanců na úrovni ředitelů zůstávají stabilní. Vzhledem k tomu, že teď máme 37 exekutivních agentur v celé EU, tak by mě zajímalo, zda máte informace, jaká snížení Um, počtu míst tady nastala z důvodu převádění zaměstnanců komise na ty agentury. Další je Inge Gressle, prosím. Děkuji, pane komisaři. Já jsem chtěla ještě se vrátit k tomu, co jste ho, tomu, co, co řekl Michel Petit. Mm, co se týkalo složení etického výboru, já se e, nedomním, že to je o ideální konstrukci, ale o důvěryhodnou. Problém je, že teď to důvěryhodné není. My oba víme, že e, to je, že, že, že, že to se týká špatné administrativy. My už se leta snažíme přimět komisi k něčemu, eh, to, že si přejeme důvěryhodná řešení. Není to oblíbené téma, ale eh, jde o to, že se musíme eh, obhajovat za to, co děláme nebo neděláme. A proto je pro mě důležité, aby tato jedna věc byla řešena, dokud je možné ji řešit, než ztratíme zbytek důvěryhodnosti. Proto bych si přála důvěryhodné řešení. řešení. I ideální to eh, je možné nebo není, o to mi nejde. Když jsou tisíce těch pracovních skupin, které se... Um, a tady bych si zase chtěl, jsem chtěla zase vzít slovo, jak mm, přistupujete k vlastním možným konfliktům zájmu. Já nemám pochybnosti o eh, eh, kvalitě Michel Petit. O to nejde. Eh, nejde o něho osobně, to chci zdůraznit, ale když eh, si zmíníme ještě tu síť, o které jsme tady mluvili, tak to mi připadá velice eh, problematické. Ta otázka 43, pravidla FCTC Eh, eh, říkáte, že etická pravidla jsou kompatibilní s FCTC, ale mm, to, co jsme se dozvěděli hodně tabákové lobby, to nám ukázalo přesně pravý opak, že se to neimplementovalo. Takže jak se to bude implementovat a co jste podnikli, abyste to prosadili, aby to bylo skutečně kompatibilní. Děkujem za odpověď. Pak ti dočasní zaměstnanci a ti, ti um, Eh, zaměstnanci, agenturní pracovníci. Já, ke mně se dostává z této oblasti spousta stížností a mě by zajímalo, zda jsou oprávněné. Já mám pocit, že ve veřejné službě ta agenturní pracovníci, ta konstrukce mi připadá problematická. Co se děje, aby mm, jak si ta mm, byla zachována ta, eh, mm, těm, kdo vesnice toho těch práv zaměstnanců. Nejde o negativní označování, ale když chceme eh, pokud mm, otázka je, bychom chtěli čísla, která byla obsazena z kandidátů mimo, eh, které neprošly žádnými konkurzy. Tady jde o důvěrnost toho systému, pokud chceme, aby ty konkurzy byly důvěryhodné. Děkuji, pane Tupa. Děkuji, pane předsedo, váže... pane předsedo, vážení kolegové. Já chci pogratulovat panu Ševčovičovi k jeho mm, práci Mm, a také za jeho práci dialogu a mm, spolupráci s národními parlamenty členských zemí. Já jsem z Národního parlamentu a bylo mi ctí, že jsem mohla úzce spolupracovat s panem Šeščovičem na posilování meziinstitucionálním vztahu mezi um, s, s bulharským parlamentem po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, takže naše spolupráce mm, takto dostala další strategické zaměření na práci národních parlamentů. Co se týče administrativní části vašeho portfolia, je tady trend eh, jaksi nižšího zájmu o eh, přesun eh, do zaměstnanců do nových zastoupení ve střední a východní Evropě vzhledem k stávajícím systému odměn, které fungují na základě ko, koeficientů? Pokud ano, jaké kroky připravujete? Děkuji. Markus Pieper a pan Mulder. Pan Mulder. Ano, já bych se chtěl ještě zeptat na jednu věc protože zatím se nedostal ke slovu pan kolega z účetního dvora. Ještě dostane slovo, nebo ne? Já bych eh, se chtěl zeptat pana Muguruci, protože ta odpověď pana komisaře byla velice zajímavá. Otázka zněla, kde nabírají komise a účetní dvůr svůj personál a um, pak říkal, no máme společná školení, která provádíme a podobně. A mě by přece jenom zajímalo, nakolik eh, je zde úzce propojena komise účetní dvůr v těchto personálních otázkách a chtěl bych se zeptat účetního dvora, eh, kde nabíráte zaměstnance, kteří provádějí audit a pokud zde máme společná opatření komise a účetního dvora, tak by přece měl být pozván, přizván Evropský parlament. Nás by to také zajímalo a já mám pocit, že já zatím v těchto otázkách nejsem dostatečně proškolen. Děkuji a není pan Mulder. Velice stručně mě překvapila trošku odpověď pana komisaře, protože pokud vím, tak já jsem se nějak ne, nevyjadřoval negativně o členech kabinetu. Já jsem žádal jenom spravedlivé zacházení. V minulosti tady byly určitá uh, Eh, obvinění, také, nebo utvrzení eh, v tom smyslu, že pokud jste v kabinetu, tak na konci máte větší šanci mm, mm, k povýšení, než, pokud, než někdo, kdo nebyl v kabinetu. Takže já bych si přál statistiky, které by ukázaly, že se mýlím. No, v žádném případě ale jsem nijak negativně nehovořil o členech kabinetu. Děkuji, tedy se nikdo další nehlásí z výboru o slovo. Vzhledem k pokročilou dobu, teď eh, požádám pana komisaře a členy Četního dvora o odpovědi na mm, ty různé otázky a ze své strany chci dát panu komisaři otázku v souvislosti s konfliktem zájmu. My jsme narazili na to, že OECD eh, k tomu také vypracovala standardy a členské státy OECD eh, vlastně jsou monitorovány ze strany OECD. A moje otázka na vás. Mm, Evropská unie není členem OECD. I když všechny členské státy Evropské unie jsou členy OECD. Mm, je tady v této souvislosti otázka externího monitoringu Evropské unie nebo komise? Eh, v poslední době tedy se objevila, zda by komise se nemohla stát sama členem OECD. Možná, eh, pokud na to nemůžete teď odpovědět, tak bych byl vděčný za písemnou odpověď. Eh, pak zde byla ještě jedna otevřená otázka. Pokud ji nemůžete nyní zde zodpovědět, je to taky možnost eh, písemné odpovědi. Už nevím, která otázka to byla. Otázka na pana Píbalce. Pokud nemůžete odpovědět, tak prosím komisi o písemnou odpověď. Dobře, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vaše poslední otázka. No, pana Hermana týkající se mm, e, tedy tato poslední otázka s tím souvisla. Vy jste hovořil o exekutivních agenturách, ale já se domnívám, že to jsou tedy agentury, které vlastně vykonávají program Bruselu jako eh, vlastně provádějí, skytují ty kulturní granty EAC a já se domnívám, že co se týče konfliktu zájmu, tak tady není velký problém, protože všichni zaměstnanci nich agentur jsou Eh, zaměstnanci, kteří musí respektovat služební eh, řád. Pan Pregman ale hovořil o decentralizovaných agenturách, protože eh, hovořil o 33 agenturách. To je samozřejmě velmi důležitá věc. Jak jste správně řekl, padla různá obnění, různé případy kritiky, chování Mm, zaměstnanců těchto agendur nebo eh, ředitele samotného a proto myslím, že bylo eh, jasné z, mm, i také to jasně řekl parlament během změnění těch, eh, toho služebního řádu, že budeme potřebovat mm, lepší prevenci střetu zájmu v decentralizovaných agenturách. A tady mám návrh, který mm, je nyní finalizován. Mm, probíhají kon, poslední konsultace a tady jsou návrhy, jak zlepšit řízení a prevenci střetu zájmů v agenturách. Bude to velice jasné, tak aby takže budeme Eh, že jasně řekneme, že ta pravidla by měla pratit pro všechny. Řídící rada, odvolací rada, vědecké výbory a všichni ti, kteří to ne, se tím nemuseli z nějakého důvodu, tedy řídit tím služebním řádem. Budeme trvat na mm, mm, lepší deklaraci zájmů, riziku možného střetu zájmu, preventativní akci, která musí být, no, preventivní kroky, které musí být přijaty. Každá agentura má vlastní systém, ale jedna věc, jednu věc chci říct, komise neřídí ty mm, agentury, to dělají jejich řídící rady. A proto mm, chápu, že dostávám ty otázky od vás. To je legitimní politická otázka ale jak eh, jste viděli v tom případě mm, pokusu o fúzi Cepolu a Europolu, když, eh, komise, když členské státy si to nepřejí, tak to nemůžeme udělat. Že co můžeme, to uděláme, budeme prezentovat eh, v lednu podrobná pravidla, která, jak věříme, pokud budou aplikována, tak zlepší fungování těchto agentur a sníží potenciál možného střetu zájmu. Pokud bude nějaká další náměty z vaší strany, rád o tom budu o tom jednat. A mm, slíbil jsem, že vám to dám k dispozici do Vánoc, abyste se mohli přepravit na jednání v lednu. Pan předseda mluvil o spolupráci s OECD. Myslím, že to je velmi dobrá praktická myšlenka. My komunikujeme velmi intenzivně. Já osobně se účastním diskusí zainteresovaných stran v Paříži. Já myslím, já mohu říci, že naše praxe byla pozitivně vnímána a my také aktivně hledáme pomoc, jak zlepšit transparentnost a e, prevenci střetu zájmu, přijmout nejlepší praxe z nejlépe fungujících ekonomik na světě. Členství EU v OECD to je velmi obtížná politická otázka. Já vím, že ne všechny členské státy jsou členy OECD. Vím, že Mm, se snaží stát se členy OECD a jak diplomaticky obtížné to je. Takže z tohoto hlediska je velmi eh, obtížné posuzovat možné šance, ale praktická spolupráce, výměna názoru, společný tlak na vyšší transparentnost je jasný. Proto jsme poslali ehm, zástupce OECD na fórum zainteresovaných stran, když jednala vysoká skupina o registru transparentnosti. Také chci poděkovat panu Maldrovi za ehm, poznámku týkající se férového zacházení se členy kabinetu. A mohu říci, že uděláme, co bude v našich silách. Když se podíváte na kariéru, tedy evropského mm, úředníka, které má, mm, který je velmi dobrý, mm, tak v mnoha případech e, pracoval i nějakou dobu v kabinetu nebo v parlamentu nebo v národní státní službě. Tam získal zkušenosti a také v úzké spolupráci s politickou e, částí legislativního procesu. to je třeba také vzít, mít, mít na paměti a my uděláme všechno pro to, abychom mm, ne, tedy nezneužívali o to období volební přestávky parlamentu a budeme naše pravidla také respektovat. Co se týče paní gresle a její otázky ohledně tabáku, tabákového průmyslu a setkání s nimi. Já se domnívám, že, jak jsem říkal, máme to v našich pravidlech, jak se chovat, když se setkáváme s lobbysty tabákového průmyslu. Musíme respektovat pravidla, um, platňovat je, zvyšovat povědomí o tom, jak se schovat v této situaci na úrovni uh, úředníků až komisařů. A to děláme, pokud samozřejmě je um, jsou informace, že se stalo něco nesprávného, že jste byl na schůzi, kde nebyla kritéria plněná, komise se to týká, tak musí při, být přijata opatření, aby pravidla respektována byla. Děkuji vám. Děkuji. Pane komisaři, ještě paní Pariatová, děkuji za laskavá slova a za spolupráci, když jsme předsedali výboru v Bulharsku. Otázka lidí a naší delegace nebo našich delegací v členských státech. Samozřejmě to je důležité téma, protože my to vidíme i v kontextu evropského semestru, v kontextu řízení za porušování povinností. Zde samozřejmě potřebujeme velkou spolupráci, protože to nám ušetří problémy potom. A uvidíme do budoucna, jak více zapojit delegace do evropského semestru, to znamená, aby byli v úzkém kontaktu eh, a zapojovali se do diskuzí s příslušnými vládami. A v některých případech ten, koef, mm, mm, ten tedy koeficient korekce, to je faktor, který samozřejmě znamená, že je méně atraktivní pracovat v daném státě. Třeba když pracujete na Slovensku, tak tam je to asi 80%, v Bulharsku je to méně než 80%, takže já to chápu, že mm, mm, když Eh, působíte v Bruselu, máte tady byt, rodinu, no tak a když vám někdo navrhne, abyste jeli pracovat eh, do Bulharska či eh, Slovenska tam brali o 20% méně, tak to není zrovna atraktivní. Ale já to nemám řešení, protože to je podle staff regulations, to je podle našeho služebního řádu, je to odsouhlaseno a tak to my garantujeme fakt, že pokud jde o kupní sílu, tak eh, všichni budou spravedlivě odměňováni, tedy ať někdo pracuje v Bruselu či v jiném koutě EU. Vím, že je to téma, které je na stole, ale nemám na to žádný zázračný lék. Děkuji, ano, přátelé, a nyní ještě dva kolegové opět chtěli slovo. Je to spojeno s otázkou na komisi anebo na účetní dvůr? Na pane komisaře? Ano, prosím. Takže paní Ayala Center a pan Mulder, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji za pochopení. V souvislosti mm, s tím, co jsme slyšeli od komisaře Ševkoviče, a e, tak jenom chci připomenout, ano, zde eh, máme také zde účetní dvůr a musíme mu poděkovat, protože on i strojnásobil tedy počet kontrol transakcí eh, za minulý rok, za to děkujeme a i zde tedy, zde tedy i tedy i s tou nulovou chybovostí, jak jsme slyšeli. Ale já jenom připomínám ty eh, dočasné pracovní smlouvy, ty eh, temporary agents, zde se eh, všichni lišíme asi v tom názoru. Pokud by komise měla dostatečné finanční prostředky, mohla najmout tedy aby mohla dávat smlouvy na dobu neurčitou, především kdyby měla dostatečné tedy prostředky na to a mohla dávat takovéto smlouvy zaměstnancům výkonných agentur, tak se ptám, zdali skutečně byste používali eh, temporary agents, anebo byste najímali stále úředníky. A za druhé, v souvislosti s tím rámcovým kodexem, tím etickým kodexem, to o téma střetu zájmu. Zde bych se chtěla zeptat, pane Ševkoviči, Eh, vy jste se vyjádřil eh, o některých těch generálních ředitelstvích, tak proč zde nemáme takový nějaký obecný rámec, takový rámcový etický kodex, obecný? Vy jste Eh, máme zde komisaře, máme zde určitý statut pro ně a tak dále. Takže bylo by to jednodušší, kdybychom to měli obecné, obecný kodex pro všechny a pro, ně, pro všechny by se řešil střed zájmu a samozřejmě eh, i eh, zde se odkazoval na pravidla OECD, ale to všechno neošetřuje. Takže já se ptám, my bychom měli mít etický kodex pro veřejnou funkci, veřejné úředníky Evropské unie, kde by, kde by to bylo řešeno komplexně. Já myslím, že to by byl dobrý návrh třeba do příštích voleb. Děkuji, Jan Mulder. Prosím. Já mě to překvapuje, že pan komisař tady špatně odpověděl na e, moji otázku, že to špatně si vyložil. Já jsem neho, nehovořil o e, tedy e, zacházení se členy kabinetu, ale já chci, aby se zacházelo se všemi úplně stejně, takže proto já jsem chtěl e, pro vás, po vás ty statistiky, abyste tedy mi prokázal, že skutečně to tak není. Děkuji. A nyní pan Šef- Ševčovič opět si vezme slovo a poté později dám slovo e, účetnímu dvoru. Ano, pokud jde o střed zájmu, jak již o tom řekl pan předseda, tak zde ještě příští rok se o tom povede hlubší diskuze. Za prvé, dvě opatření, která bychom chtěli zlepšit do budoucna, je, pokud jde o komisi, a já doufám, že potom se to rozšíří i na agentury, tak asi řešení by bylo jasné prohlášení o střetu zájmu, když někdo nastupuje do funkce, když, nebo když začne pracovat tedy pro komisi, nebo když začne pracovat pro agenturu. A potom samozřejmě potom mm, podepíše prohlášení také, když odchází ze služby, ať třeba do důchodu, nebo třeba Eh, i na nepacenou dovolenou a tak dále, tak eh, mm, musí si být plně vědom svých povinností, jak se má chovat, eh, jak má přistupovat k potenciálnímu dalšímu pracovnímu místu a jaké jeho povinnosti vůči institucím. V případě, že by mohl nastat potenciální konflikt zájmu, tak je zde povinnost informovat komisi a požádat o stanovisko a komise samozřejmě má eh, právo vám nebo tomu úředníkovi zakázat nastoupit do té druhé práce, do té nové práce, tak jak to i se stalo již několikrát v minulosti. Takže to je, myslím, jasné. Zde skutečně budeme přijímat eh, detailnější opatření. Těžko je zde je teď tady popsat, protože máme již sklus teď. A já doufám, že toto bude další vrstva, další úroveň kontroly e, této e, důležité součásti činnosti evropských institucí. A teď, pokud jde o otázku o těch e, tedy temporary agents, tedy kontraktu na dobu určitou či neurčitou. Zde je těžké odpovědět, co by bylo nejlepší. No, pokud jde o eh, smlouvy na dobu určitou, nebo po, máme zde i lidi, kteří mají smlouvu podle belgického práva, tak tam situace se liší. Někdy potřebujete skutečně e, velice úzkého experta, který má tedy eh, úzké know-how na konkrétní téma, na konkrétní dobu. Někdy potřebujete někoho nahradit třeba na krátkou dobu. Třeba různých podpůrných služeb, které poskytujeme, kde potřebujete třeba někoho nahradit na kratší dobu, na určitou dobu. A proto dát vám nějakou univerzální odpověď by asi bylo obtížné. Ale víte, že komise se snaží být dobrým zaměstnavatelem a vím, že to platí i pro parlament a další instituce. A pokud to je možné, tak vždycky se snažíme, aby skutečně eh, eh, to byla stabilní práce, stabilní kontrakt a aby byly dodržovány pracovní podmínky ve smyslu evropského pracovního práva na pana Muldera. Pane Muldere, já se omlouvám, pokud jsem popsal vaše připomínky nepřesně. Já jsem vás ale pochopil. Chcete abychom, za, abychom eh, přistupovali ke všem stejně spravedlivě. Ano, ono asi by bylo těžké to mm, tedy nějak eh, statisticky podchytit, ale děkuji za to, že jste poukázal na toto téma a určitě budu o tom jednat u nás. Děkuji a nyní účetní dvůr. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Velice stručně bych chtěl se vysvětlit zde odpovědět na otázku. Um, co se týče otázky pana eh, Vypra, eh, ohledně eh, systému najímání pracovníků, dobra, my sdílíme s ostatními institucemi služby EPSO eh, na úrovni konkurzu. Náš Naši zaměstnanci se pravidelně také toho, těchto procesů účastní jako hodnotitelé, navrhují otázky, poskytují e, své zkušenosti v, rám, v auditu. Když e, tedy e, vlastní najímání pracovníků nedělá EPSO, ale účetní dvůr sám v rámci uh, služebního řádu. My pozveme lidi na interview, naše panely eh, odborníků je hodnotí a posuzují, ale dvůr je zodpovědný za také za školení a za mm, vývoj kariéry a naše vlastní zdroje. Já také mohu říci, že čísla sice teď nemám, ale když naši zaměstnanci obvykle tedy mají předchozí zkušenosti z oboru, Mm, mají různé zkušenosti, třeba z auditních firm, z privátního sektoru nebo mm, jiných firm, finančních firm a podobně. Mnozí také jsou eh, z mrchních eh, kontrolních úřadů z členských zemí a mnozí z státní služby členských zemí. Ten eh, proces konkurzu je společný v komisí eh, a eh, řízení kariéry a najímání je, dělá, to děláme sami. To tedy doufám, že odpovídám tím na vaši otázku. Děkuji. A nyní na závěr zpravodaj dostane slovo, pokud si chce vzít slovo. Markus Pieper, prosím. Děkuji. To byla velice dobrá odpověď. Ještě nám eh, tedy zajímá proce tomu společnému postupu, eh, zajímalo by mě čísla tomu se ale ještě vrátíme. Byla, padla tady celá řada otázek, jak um, kolegové uh, uh, také uvedli ještě řada otázek zůstala otevřených. Děkuji tedy za otázky, které byly zodpovědny, ale pak je tady celá řada otázek, které nebyly zodpovědny. A na tom se ještě, eh, na tom katalogu těchto otázek se ještě shodneme s koordinátory. Děkuji, tím se dostáváme ke konci eh, rozpravy, k otázkám odpovědi na komisaře Ševkoviče. Pane komisaři, děkujeme vám za mm, to, že jste mezi nás přišel, také za přesné odpovědi, pokud to bylo pro vás možné a já bych vaši první návštěvu um, v tomto výboru Ehm, bych chtěl říct, co, zopakovat ještě, co jsem řekl na úvod, že vám gratulujeme k té eh, míře chyb nula, kterou mm, zjistil účetní dvůr, totiž pravděpodobnost, eh, která se pravděpodobně nebude opakovat, takže za to jste získáváte ocenění. Děkuji vám. Thank you, thank you.